Art. Milí kolegové, ráda bych začala. Omlouvám se, budu hovořit maďarsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit az éves. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítala na prvním zasedání výboru pro kulturu a vzdělávání po letní přestávce. Jak jistě vidíte, paní předsedkyně tu dnes mezi námi není a předsedat budu já, první bod, eh, přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádných námitek, tak budeme tedy, eh, nebo během hlasování vyměníme dva body, které jsou na pořadu dne. Pan Lokegard je ještě v zácpě, během několika minut mezi nás dorazí. To znamená, že pokud nebudete mít nic proti tomu, vyměníme pořadí obou zpráv, o kterých budeme hlasovat. Nikdo nic nemá, děkuji. Druhá věc, schválení zápisů ze schůzí konkrétně z 18. a 19. června a 11. července. Příslušné zápisy máte ve svých složkách a já se vás v tuto chvíli ptám, jestli k tomu máte nějaké komentáře. Pokud ne, tak navrhuji, abychom ty zápisy považovali za schválené, pokud do konce dnešní schůze nebudou vzneseny žádné námitky. A tím se dostáváme ke třetímu bodu. Eh, sdělení předsedkyně, nejprve tlumočení. Dnes máme k dispozici francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, řečtinu, španělštinu, češtinu, estonštinu, maďarštinu, polštinu, bulharštinu a rumunštinu. Paní předsedkyně, předem děkuje tlumočníkům. Dále bych vás ráda upozornila na to, že i naše dnešní schůze bude přenášena prostřednictvím webstreamu. A tím už se dostávám ke čtvrtému bodu našeho dnešního programu a tím je hlasování. Žádám všechny, aby si vzali do ruky hlasovací karty a začneme stanoviskem. Jde o podporu automatického vzájemného uznávání diplomů. To je název tohoto usnesení a já bych k tomu ráda řekla, že frakce ALDE předložila dva ústní pozměňovací návrhy, takže eh, po tomto sdělení můžeme přistoupit k hlasování. Nejprve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 Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Kdo je pro? A omlouvá se paní předsedkyně, je to 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Třicet sedm. Raději prověříme třicet sedm. Dobře, takže v tuto chvíli kontrolujeme hlasování o 37. Hlasování končí. A je to přijato. A nyní se tedy dostáváme ke kompromisu 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem číslo 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti?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 zdrželi se, přijato. čtyři s ústním pozměňovacím návrhem jedna kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tedy závěrečné hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování končí a je to přijato. Takže blahopřejme. Devatenáct pro, nikdo proti, jeden, jeden poslanec, jedna poslankyně se zdrželi, takže výsledek je velmi dobrý. A tím už jsme se dostali k druhému bodu, o, kterému, o kterém máme hlasovat. Je to stanovisko pana Lokegarda a já se domnívám, že už je mezi námi, takže má slovo. Já si myslím, že nezbývá, než přistoupit k hlasování. Děkuji. Pojďme tedy hlasovat. Jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 zdržel se, zamítnuto. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní jsme se dostali k závěrečnému hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. Je to přijato. 17 hlasů pro, 5 hlasů proti a nikdo se nezdržel. Blahopřejeme tedy paní, pane, panu, panu zpravodaji, panu Lokegardovi a já se ho ptám, jestli chce něco říci v tuto chvíli. Ano, Děkuji všem, kteří se toho zúčastnili. Jednání byla velmi konstruktivní, velmi plodná, pozměňovací návrhy byly dobré a díky nim je ten definitivní výsledek dokonce ještě lepší než na začátku. To znamená, že děkuji i sekretariátu a asistentům. Děkuji vám za práci, za veškerou práci, kterou jste na tom odvedl. A pokud jde o první hlasování, tak mi dovolte, abych vám ještě sdělila, že ústní otázky k ústnímu odpovězení tedy hovoří o tom, aby eh, tedy o práci lobbystů, je důležité, aby se to dostalo na pořad jednání již na první um, plenárním zasedání v říjnu. Rada o tom bude jednat v listopadu a proto tedy prosím, uh, aby se zástupci jednotlivých frakcí postarali o to, aby se to dostalo na pořad jednání. A nyní tady pokračujeme dále. Máme tu bod programu číslo 6. Je to zpráva z vlastní iniciativy o nové evropské agendě pro kulturu. A Sprav- spravodaj je pan Gramatikakis z frakce SAD. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů vyprší 12. září ve 12 hodin 20. listopadu. O tom budeme ještě jednou diskutovat a v prosinci se to dostane na plenární zasedání. Jak víte, před eh, letní přestávkou jsme zorganizovali slyšení o této nové Evropské agendě pro kulturu. Při tomto slyšení nám experti řekli svoje názory na toto téma a já doufám, že to tedy významným způsobem přispělo eh, k k úspěchu této zprávy z vlastní iniciativy. V tuto chvíli povedeme první rozpravu v našem výboru a já bych bez dalších prodlev ráda předala slovo panu zpravodaji, který v červenci velmi intenzivně pracoval na této otázce a nyní máte tedy slovo na pět minut. Prosím. Děkuji za slovo. Nový Evropský program pro kulturu představuje nepochybně Evrop- novou příležitost, historicky významnou, příležitost pro koordinaci evropské kulturní politiky. Vítám návrh Evropské komise, který považuji za velice vhodně načasovaný. A to z toho důvodu, že v letošním roce e, slavíme rok kulturního dědictví. Domnívám se, že kultura je významným pojítkem pro lidi v různých zemích v Evropě. Jsou tady eh, jak hmotné, tak nehmotné aspekty této devízy. V kultuře se pohybují miliardy euro. Tvoří to 3,5 HDP a Evropský program pro kultury, kulturu dosáhne svého pozitivního eh, cíle pouze tehdy, pokud poskytneme příslušné prostředky. Program Kreativní Evropa eh, je příkladem takovéhoto programu, který není dostatečně financován. Financování totiž eh, představuje 0,5 celkového rozpočtu, ale pouze jedna třetina je eh, alokována pro kulturu jako takovou. A výsledek eh, je velice eh, chabý. Pouze 16, 60 žádostí je přijato a projde do dalšího kola. Komise nyní nabídla první pozitivní krok k navýšení rozpočtu, ale ani to nestačí. Já bych požádal o, nebo navrhl zdvojnásobení finančních prostředků pro roce 2020. Nadešel čas, aby se ta velká slova, která často slyšíme od vedoucích představitelů evropských zemí i od Evropské komise, se přetavila něco praktického. Musíme čelit velkým hlavním úkolům a musíme zamezit eh, roztříštěnosti v poskytování těchto prostředků. Pokud chceme efektivně podporovat tento sektor, tak musíme mít velice dobrou představu o tom, jak to tam funguje a k tomu potřebujeme údaje. Tyto údaje se nám mnohdy nedostávají. Členské státy k tomu musí přistoupit zcela nově. Především záleží na tom, aby tento nový program cílil na myšlenku kultury jakožto veřejného statku. Proto potřebujeme zintenzivnit eh, úsilí podporovat kulturu. Členské státy musí zajistit zapojení tvůrčích pracovníků a umělců i v procesu vzdělávání. To je velice významné. Dále musíme zajistit, aby se evropská umělecká díla lépe dostávala k občanům komise zde v tomto ohledu představuje velice významnou inovaci. Ovšem, opět musím zdůraznit, že potřebujeme zajistit příslušné prostředky a musíme také zavést, zavádět pravidla, která by zamezovala dvojímu zdanění a řešila problematiku víz. Dále to znamená, že musíme vytvářet jednotný, vytvořit jednotný digitální portál, který by poskytoval informace o veškerých programech, které jsou umělcům a pracovníkům v kultuře k dispozici. Dále musíme vytvořit uživatelsky přívětivou jednotnou platformu, která by poskytovala komplexní informace o veškerých programech, které probíhají. Není potřeba zdůrazňovat, že eh, bez podpory eh, není možné očekávat eh, žádné tvůrčí výsledky. Je potřeba dále zlepšovat sociální a hospodářské poměry, ve kterých umělci tvoří. Digitální revoluce ehm, jejich postavení ještě více zhoršuje. Jak jistě víte, Přístup k uměleckým eh, dílům je nyní eh, tak snadný, že dochází velice snadno eh, k nezákonnému ehm, využívání těchto děl poněvadž na nejrůznějších digitálních platformách je ehm, volný přístup k uměleckým dílům a je zapotřebí, aby byly učiněny kroky pro to, aby se digitální obsah stahoval spoplatněně. Jsem rád, že se komise ve svém návrhu soustředuje na konkrétní odvětví kultury. Máme iniciativu Hudba pro Evropu, eh, která doufám se stane součástí programu Kreativní Evropa. Hudba představuje nepochybně mezinárodní médium, které Um, vytváří, které staví mosty mezi národy a lidmi. Je potřeba zaměřit se také na externí rozměr tohoto programu. Musíme zajistit uh, implementační strategii pro uh, tuto vnější činnost, protože kultura je velice cenou devízou jak často slyšíme. A proto si myslím, že musíme rozpracovat určitou vizi, díky které se Evropa dostane dál. Tím se nám podaří stabilizovat vztahy jak na mezinárodní, tak vnitrostátní úrovni a e, tím se budou vytvářet také další příležitosti pro talentované umělce. Chtěl bych tady skončit takto uh, na pozitiv, v pozitivním tónu. Děkuji za pozornost a těším se na vaše poznámky a komentáře. Nyní dostanou slovo stínový zpravodové. Kdo chce začít? Kdo se chce vyjádřit k tomuto tématu? Egy valakitől kaptam csak az árnyék előadók közül. Zatím jeden stínový zpravodaj se přihlásil slovo. Respektive zpravodajka. Paní Bilde, prosím, máte slovo. Pokud se nehlásí někdo ze stínových zpravodajů, tak samozřejmě mají možnost ostatní kolegové. Paní Šojdrová, prosím. But uh, I would like I call for uh, speaking time. Yes, now? Yes. Just now. Mohu hovořit nyní? Ano, žádní stínový zpravodaj se nechtěl vyjádřit. Zpravodaji poděkovat za jeho zprávu, která jednak hodnotí to, co je pozitivní, ale je také kritická, protože um, se domníváme, že kultura hraje opravdu významnou roli. Děkuji za to, že zdůraznil tu roli sociální, ekonomickou a má významný dopad na fungování občanů, na jejich život a fungování Evropské unie. A proto, abychom byli e, spokojeni s tím, jak Evropská unie podporuje kulturu, tak e, myslím, že e, musíme být kritičtí, protože je co zlepšovat. Já myslím, že je velice dobrá ta výzva k té jednotné platformě, jednomu kontaktnímu místu. Není to myšlenka úplně nová, ale je potřeba ji dotáhnout, protože by byla velmi eh, vítaná a efektivní. Já myslím, že to, co je mm, pro nás takové palčivé, jsou ještě dvě věci a to je zefektivnění eh, toho finančního nástroje kreativní Evropy. Prostě my slyšíme ze všech míst eh, od žadatelů, že je to velmi složité, velmi komplikované, a prostě jestli se něco v tom dalším období musí udělat, a měli bychom to zde zdůraznit, je, že i když ty finanční zdroje nejsou tak široké, nejsou tak dostatečné, o to jednodušší, transparentnější měl by být ten přístup. Takže toto je jedna věc, kterou budu chtít i zdůraznit v té zprávě. A pak eh, myslím, že bychom měli navázat na to, že v kultuře je řada aktivit, kterými již v Evropské unii, eh, které jsou v Evropské unii známé. Ať už je to Evropské město kultury, eh, letos Evropský rok kulturního dědictví, filmová cena Lux Prize a další. A mm, eh, my bychom měli s těmito mm, nástroj eh, pracovat eh, systémově. Prostě, aby se to, co ta města vloží, to, co eh, ti jednotliví organizátoři vloží do organizace těchto aktivit, aby zůstalo a aby se s tím pracovalo do budoucna. Takže to budou, myslím, že připomínky, protože vím, že například cena European Label Heritage byla vyzvána k tomu, aby vytvořila síť, network těchto míst, ale bohužel nezískala finanční podporu pro eh, rok 2018. Takže eh, jde o to, aby ty nástroje které už, eh, a ty, ty mm, programy, které už existují, aby fungovaly efektivněji pro ty, kteří je vytváří, kteří o ně mají zájem. Děkuji. Köszönjük szépen. Mrs. Costa, öné az. Děkuji. Paní Kosta, prosím, máte slovo. Já bych ráda poděkovala panu kolegy Krakisovi za jeho vynikající zprávu. Nám je všem známo, že jakožto výbor chceme určitým způsobem reagovat na sdělení komise. Eh, stávající program, eh, který je nyní takovým zahajovacím prvkem, pochází z roku 2017 a nám jde o to, abychom vytvořili komplexní holistickou strategii pro kulturu a myslím si, že to je výborný krok správným směrem. Já vítám to, co pan kolega uvedl ve, svém, ve své zprávě. Další věc, jste, podobně jako komise, já si myslím, že eh, v rámci tohoto programu se bude odehrávat mnohé i na diplomatické úrovni. Eh, bude se rozvíjet kulturní diplomacie, která je významným prvkem. Poté v kulturních odvětvích můžeme očekávat další inovace, které jsou nezbytné pro další rozvoj. Také eh, dovednosti v digitální sféře jsou pro umělce, stejně jako pro spotřebitele kultury, důležité. Není zapotřebí, myslím, připomínat Evropský eh, rok kulturního dědictví. Takže tady máme možnost eh, bavit se o dlouhodobém rámci a dlouhodobé strategii. a z toho zcela jasně plyne, jaké jsou tady nedostatky, pokud jde o financování. Hovoříme o 0,5 HDP, které směřují do kulturu. Spravodaj e, žádá dvojnásobek. Musíme usilovat o navýšení rozpočtu, jak uvede také kolegyně Morgano. Možná bychom tady měli lépe propojit e, tu oblast výzkumu a vývoje a digitalizace. Pan zpravodaj řekl, že toto byla možnost, jak situace zlepšit. Sem patří také ten jednotný portál, jednotlivá, jednotná platforma, která by byla věnovaná výlučně eh, kultuře. Tuto žádost předkládáme opětovně, poněvadž všichni, kdo se účastní programu mobility, ať už na evropské či mezinárodní úrovně, se eh, samozřejmě eh, budou, budou chtít odpovědět na všechny tyto otázky. V této zprávě najdeme jednu velice konkrétní poznámku, která je pro mě velice důležitá a jedná se o na jedné straně nedostatek kvalitativně eh, hodnotných údajů o kulturním, kulturní hodnotě jednotlivých eh, akcí a programů. A z toho plyne, že eh, země se těžko mohou mezi sebou poměřovat a ani komise poté nemůže eh, vypracovat vyhodnocení dopadů kulturních akcí. Nejde pouze o inovace. Jde o to, že veškeré kulturní programy mají dopad na sociální soudržnost a integraci. Stále velké procento evropských občanů nemá eh, adekvátní přístup eh, ke kulturním eh, statkům. Možná by možná bylo vhodné zde akcentovat právě tyto věci, které souvisejí s nedostatkem celkem údajů o no, zasadě kultury. Děkuji. Já bych rád také poděkoval panu zpravodaji za vynikající zprávu, která pokrývá spoustu věcí. Dovolte několik poznámek týkajících se rozmanitosti. Zde se hovoří o tom, že rozmanitost je právě jednou z největších devíz Myslím si, že to platilo i předtím, než došlo k té přestěhovalecké vlně, k uprchlické krizi. A myslím si, že rozmanitost eh, se bude ještě eh, zvětšovat. Hovoříme tady o sociální kultuře. Upřímně řečeno, v Evropě potřebujeme Eh, chránit společné kulturní hodnoty a očekáváme od všech, že eh, se budou adekvátně chovat. Samozřejmě svoboda vyjadřování a rovnost pohlaví před zákonem je daná. Myslím si ale, že tady existuje nebezpečí, pokud by eh, ti v ozvukách staří obyvatele Evropy se ozývali proti těmto novým změnám. Eh, pokud eh, tady budou protesty proti chování lidí přicházejících z jiných kulturních okruhů, tak to určitě není nic eh, progresivního a myslím si, že bychom tady měli společně podporovat ty společné kulturní hodnoty. Děkuji pěkně. Julie Ward. Děkuji pěkně. Cením si práce svého kolegy Dramatika Kise. Především se mi líbí to, že tady akcentuje svobodu eh, vyjadřování, která nebyla v tom původním návrhu komise dostatečně zdůrazněna a která je na výsost významná. Eh, právo eh, účastnit se a právo na kulturní a umělecké vyjadřování je samozřejmě velice důležité. Já bych ráda využila této příležitosti a sdělila vám, že zítra budu pořádat konferenci zde v Evropském parlamentu eh, Voices of the Silence, hlasy ticha. Eh, jedná se o téma hrozby eh, umělecké svobodě. A tato konference chce poukázat na to, jak je pro občanskou společnost a pro celou společnost svoboda vyjadřování důležitá. Podařilo se nám eh, proměnit STEM na STEAM, podařilo se nám eh, zajistit, aby se kultur, kultuře dostávalo stejné pozornosti jako fyzice a matematice, protože eh, tvůrčí činnost má samozřejmě významnou úlohu. Také víme, že architekti, hudebníci a další umělci Eh, eh, využívají té, eh, těch poznatků z jiných oblastí, z přírodních věd. Jsem tedy ráda, že s tím se dostal do centra pozornosti. Velice se mi líbí, že zde znějí slova o nutnosti podporovat umělce a o tom, že je potřeba jim zajistit Eh, možnost obživy. Je tady také eh, věc autorských práv. Eh, jejichž ochrana je důležitá proto, aby umělci mohli se svojí prací dobře živit. Dovolte, abych ještě uvedla něco o kultuře a evropském projektu z toho obecného pohledu. Kultura sehrála úlohu od samého počátku vývoje evropského projektu. Můžeme zmínit například Edinburghský festival, který se uh, uskutečnil poprvé v roce 1947. Evropský projekt je projem míru. My jsme přesvědčeni o tom, že je nutné zachovat mír a že je zapotřebí vést se svými sousedy dialog a ne s nimi bojovat. Máme také strategii pro kulturní diplomaci a myslím si, že toto nám připomíná, o čem je evropský projekt. Dovolte, abych vám připomněla, že kultura um, se neustále proměňuje. Ehm, musíme se velice často věnovat opětovnému zkoumání dosavadního průběhu kulturních programů. Máme zde rozmanitost náboženských proudů, rozmanitost jazykovou a také a nesmíme zapomínat na to, že sem patří i islám. Některým se to možná nelíbí, ale palác Alhambra v Granadě je, je um, islámskou záležitostí. Je to uh, kultura, která přispěla také k rozvoji evropské kultury. Islám není nic nového, objevil se v Evropě již před řadou staletí a někteří se s tím zkrátka nechtějí smířit. Thank you. The next... Děkuji. Není pan Zamidine? Um, thank you. Thank you very much. I... Děkuji. I já bych chtěl velmi ocenit práci pana zpravodaje, protože si myslím, že to pěkně navazuje na to slyšení, které se konalo eh, v červenci. Já si myslím, že ta nová agenda by měla být skutečně velkou příležitostí. A eh, jednoduchá jednotná platforma eh, je klíčová. Měla by obsahovat všechny informace, protože ta nová agenda musí být nahlížena také v kontextu eh, těch technologických schopností, které požadujeme. A vedle toho, co už tu zaznělo, bych rád také zdůraznil eh, svobodu projevu, protože to je samotné jádro veškeré naší kultury. Kultura bez svobody projevu není kulturou. A pokud dochází v našich zemích k zásahům do eh, kulturních akcí, tak tím kultura velmi trpí. A proto tedy musíme na tomto tématu pracovat. Musíme pracovat i na různých programech mobility. Eh, umělci z malých zemí, jako je Malta, by měli mít příležitost cestovat, tak aby mohli ukazovat svoji práci a také vidět práci jiných. My jsme tedy o těchto tématech diskutovali v rámci eh, diskuzí o autorském právu. Já jsem se setkal s umělci i s dalšími zúčastněnými stranami a eh, ti mi říkali, že ten současný způsob odměňování jim nenahradí ani ty eh, skutečné náklady, které zaplatí, a to už vůbec nemluvím o času, který do toho vloží a nemluvím o nějaké odměně za jejich kreativitu. Je tu tedy evropská dimenze, o které hovoříme. Evropská dimenze je něco, na co bychom měli být hrdí a něco, co bychom měli i nadále podporovat, protože jinak by postupovala amerikanizace a to platí především pro svět kinematografie, svět filmu. Já bych byl velmi rád, kdyby tu bylo více evropských filmů a kdyby evropské filmy dostávaly více prostoru. Já vím, že do určité míry už jsme e, toto téma řešili v rámci směrnice o audiovizuálních službách, ale myslím si, že ta politika musí být e, koncipována šířeji. Nejde o to, že bych eh, tedy měl něco proti Hollywoodu nebo Bollywoodu, ale jde o to, abychom se tedy více soustředili na to, co vzniká v Evropě. A další věc. Otázka diverzity, naší vlastní identity a právě ta různorodost je krokem nebo prostředkem k interkulturnímu dialogu. My jsme hovořili o inovacích, o tom, že tedy musíme investovat do inovátorů a to jsou umělci. To znamená, že e, právě proto musíme zajistit, aby tedy jejich práce byla řádným způsobem ohodnocena a aby je uživila. Děkuji. A nyní paní Bilde. Paní předsedkyně, peru na vědomí skutečnost, eh, eh, že eh, tedy mě vybízíte, abych hovořila. Tady je velký počet poslanců, kteří nepřicházejí na naše zasedání a já hovořím po každé a mně se to ale nelíbí. A myslím si, že tady se nedo, nezůstanu až do konce a protože se mi to nelíbí, tak jsem si ani nechtěla vzít slovo, ale můžu se samozřejmě snažit diskutovat, když mě k tomu vypízíte, ale dnes se opravdu necítím ve formě. Vy chcete, aby jsem v každém případě vystoupila? Je to tak? To je samozřejmě na vás. Vy se musíte rozhodnout, jestli chcete promluvit nebo ne. Já v každém případě děkuji všem, kteří se přihlásili a chtěla bych se zeptat komise, jestli se chce vyjádřit. Za komisi? Nikdo? Nebo ano, přece jen tam někdo je, máte slovo. Eh, děkuji, dobré odpoledne. Já bych také chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji Gramatika Kisovi za zprávu, která je velmi komplexní a velmi eh, v souladu s návrhem eh, komise, pokud jde o novou evropskou agendu, která byla přijata v květnu. Komise byla eh, mnohokrát vyzvána k různým věcem, se kterými souhlasíme. Jsou tam věci, eh, které se objevily v dokumentu, byly tam diskuze o budoucím programování rozpočtu, tam se samozřejmě musí vyjednávat o jiných věcech, například o programu Kreativní Evropa nebo o jiných programech v rámci VFR. A potom to, co tady zaznělo z úst několika poslanců dnes odpoledne, to se týká přání vytvořit jednotný portál nebo jednotné okénko pro poskytování více informací o programech a podporách pro eh, kulturní eh, tvůrce a eh, Tady byly mnohé věci, které proběhly, pokud je o kulturní dědictví v posledních letech. Snažili jsme se zmapovat všechny programy, které poskytují finanční prostředky pro eh, kulturní dědictví. Snažíme se to vše aktualizovat. A potom máme také eh, příslušné eh, styčné kolegy v jednotlivých členských zemích, kde je snaha sdílet naše programy. Používáme sociální média, Twitter, Facebook, kde sdílíme informace a snažíme se také kulturu ehm, mm, sdílet na různých eh, webech Evropské komise, máme také ehm, webové stránky Urban, kde vlastně také kulturní akce zveřejňujeme nebo kulturní záležitosti. Samozřejmě, že je možné zvýšit úsilí eh, po každé a my se na to samozřejmě podíváme, ale eh, kulturní agenda jako taková to je něco, co spojuje a tady je třeba mm, spojovat všechny programy, všechny kulturní odvětví. Byl tady také pracovní dokument k té eh, nové agendě 63 stran, kde bylo opravdu mnoho informací o všech různých projektech a podporách na evropské úrovni pro kulturu a umění. Možná ještě jedna připomínka, eh, pokud jde o mm, pluralitu médií, tam byla eh, byl tam přání vytvořit scoreboard a my tady už máme monitor pro pluralitu v médiích a eh, to je něco, co působí v rámci komise, eh, je to online, jsou tam různé kroky v souvislosti s pluralitou o médií a, a, a také scoreboard, pokud je o kulturní rozmanitost, je to zajímavé a komise se tím zabývala v minulých letech a pokračuje s tím. Jsou tam různé in, intelektuálně metodologické výzvy, ale eh, je to něco, na čem pracujeme a vítáme i tedy tu výzvu v této zprávě. Děkuji. Děkuji a nyní bych ráda dala slovo ještě panu zpravodaji na tři minuty. Děkuji, pohovořím velmi stručně. Chtěl bych poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich eh, smysluplné připomínky a upozornil bych, že kreativní Evropa trpí těmi komplikovanými postupy a řízeními. To je potřeba zjednodušit, eh, stejně tak jako financování. Paní Kosta považuji za velmi pozitivní, eh, že eh, se tam řeší různé komplikované věci v souvislosti s výbory. Ano, a měly by být navýšeny finanční prostředky. Pokud jde o statistiky, bylo by potřeba zohlednit kvalitativní eh, rozměr hm, Jde o hodnoty, ale jde také o hodnoty migrantů a žadatelů o azyl v Evropě, kteří eh, mají být eh, v Evropě integrováni. Potom se hovořilo o rozmanitosti médií a já si myslím, že je zřejmé, že Evropa je ohrožována americkou kulturou. To zmínil pan Zamit, který zdůraznil význam kultury a to v souvislosti třeba i s autorskými právy. To je důležitý aspekt mé zprávy. Nyní bych ještě poděkoval zástupkyni komise, která byla od počátku velmi ochotná ke spolupráci a která zohlednila mnoha z našich přání. Závěrem jedna myšlenka, kterou jsem zatím ještě nezapracoval do svého textu, protože jsem si chtěl nejprve vyslechnout reakci eh, kolegů. Mám následující eh, i antropologicky zajímavý návrh. Neměli bychom mít pouze rok kulturního dědictví, ale i kulturní osobnosti tedy kde bychom zvolili Evropana, který svými kulturními aktivitami stědi, stělesňuje kulturní dědictví, třeba Leonardo da Vinci, nebo Homer, Platon, Shakespeare, Goethe, Picasso, Mozart, Michelangelo. To je můj návrh. Mohli bychom využít nějakou kulturní osobnost, díky které bychom eh, více eh, ozřejmili kulturu prostřednictvím tedy té významné osobnosti. Děkuji, pane Kis, za tento podnětný nápad a děkujeme také za rozpravu s kolegy. Já si myslím, že to není vůbec špatný nápad. V Maďarsku něco takového již existuje. To, eh, že eh, rok je věnován nějaké eh, osobnosti, třeba u nás Jánoš Oron a v té době ve škole potom probíhají různé akce, které připomínají tuto osobnost já to tedy mohu pouze podpořit. Dále bych ráda upozornila na to, že k tomuto stanovisku budou předkládány pozměňovací návrhy do 12. Eh, září eh, do 5 eh, hodin a 20. listopadu o tom budeme na výboru hlasovat. A nyní půjdeme k dalšímu bodu na programu, a to je postoj parlamentu ohledně eh, uzavření dohody o VFR na období 2021 až 2027. Postoj ohledně uzavření dohody. Spravodajkou je paní Kamer Evert, SND a do 6. září 16 hodin mají být předloženy pozměňovací návrhy. Ve výboru Kult budeme hlasovat 10. října a v rozpočtovém výboru se bude hlasovat 5. listopadu. Další čtyři body se dotýkají témat, která se vztahují k VFR 2021 až 2027. Jde o konkrétní programy a legislativní návrhy, které se k těmto programům vztahují. Ráda bych připomněla, že VFR je schvalován v rámci postupu spolurozhodování, což znamená, že Evropský parlament podle článku 312 může nařízení buď schválit, anebo odmítnout. Stanovisko, o kterém se jedná, je také reakcí na 2. květen 2018, kde jde zejména o finanční aspekty. Spravodajka bohužel dnes nemůže být mezi námi a proto ji zastoupí paní Julie Ward. Čímž ji také předávám slovo. Děkuji. Přečtu uh, text Petry. Děkuji všem stínovým zpravodajům, sekretariátu, politickým poradcům a asistentům za velmi uh, precizní práci na této věci a i na ostatních věcech, které souvisí s VFR. Jsem přesvědčena, že toto je správná příležitost upozornit na to, že výbor kult očekává větší úsilí, pokud jde o Erasmus a kreativní Evropa a eh, pokud jde o investování do eh, občanů. Eh, měly by být strojnásobeně prostředky pro Erasmus a zdvojnásobit prostředky na kreativní Evropu. Měly by být navýšeny prostředky eh, pro opatření pro občany v rámci programu pro hodnoty. Všechna politická rozhodnutí by měla vycházet z právního základu a mělo by se vycházet z aktů přenesené, nebo se vycházet z aktů přenesené eh, pravomoci, ale prováděcí akty by neměly být rozšiřovány, když tam jsou politická rozhodnutí rozhodnutí. A protože máme omezený prostor, tak jsme se se stínovými zpravodaj a sekretariátem dohodli na některých eh, pozměňovacích eh, návrzích společných a ehm, mm, minulý pátek jsme schrnuli eh, nejposlednější stav. Máme tam společné poznací návrhy, přejeme se, abyste se s nimi seznámili a potom mm, do úterý v poledne nám předleželi vaše připomínky. Pokud je o bod 5, snažím se jasněji vymezit, co očekáváme za synergie mezi nejrůznějšími programy. I pokud jde o právní texty, začí, e, zůstává nejasné, jak mají být synergie dosaženy a udrženy v praxi. Neměli bychom zapomínat na to, že je nezbytné mít přidanou evropskou hodnotu. Eh, evropské prostředky eh, by měly být tímto způsobem na evropské úrovni eh, vynakládány. Čeká nás Štrasburg a my se v San Francisku a s ohledem na to bych chtěla mít krátkou lhůtu pro pozměnovací návrhy, tedy do 6. prosince ve 4 hodiny odpoledne. Mělo by to být dostatečné, abychom mohli 10. října hlasovat. Pokud bude více času na kompromisní pozměňovací návrhy eh, v tomto harmonogramu, tak eh, nebo myslíme si, že by to mělo být dostatečné pro kompromisy. Děkuji. Děkuji za tyto informace. 11. července koordinátoři rozhodli následující. Poslímací návrhy budou k dispozici pouze v angličtině, tedy můžete je předkládat pouze v anglickém jazyce u sekretariátu, takže na to prosím všichni myslete a nyní mají slovo stínový zpravodajové jako první pan Zdrojevský. Bardzo dziękuję. Ja zacznę od... Děkuji. Dovolte mi, abych začal komentářem, který se týká předcházejícího hlasování o roku 2019. Byť to všechno proběhlo dobře, tak všichni víme, že nebylo jednoduché sladit navzájem všechny pozměňovací návrhy. Vidíme, že pozměňovací návrhy, které byly přijaty velkou většinou, předložily v podstatě ty největší frakce. Návrh mě, paní Triple, Triple a další, dalších kolegů byl přijat. A tento návrh v podstatě pokrývá veškeré sporné otázky v, těch, v té zprávě. Proč to říkám? Jde o to, že ten konsenzus by se nyní mohl uplatnit i na víceletý finanční rámec, protože už se v podstatě shodneme na, to, na tom, co který eh, charakterizuje celý víceletý finanční rámec s ohledem na Erasmus+. Já si myslím, že na konci tohoto období bychom měli získat trojnásobné finanční prostředky. Všichni jsme se po to podepsali. To je jedna věc. A druhá věc, jde o to, že ty finanční prostředky zkrátka nejsou dostatečné, protože těch projektů je celá řada, je tu eh, mnoho velmi kvalitních projektů, které se zkrátka nepodaří schválit, protože na to není dostatek peněz. A já si tedy myslím, že programu Kreativní Evropa musí být k dispozici více peněz. My požadujeme zdvojnásobení dostupných finančních prostředků. Ale ještě jedna věc. Byť by ty prostředky byly zdvojnásobeny, tak ani tak nezajistíme, aby bylo možno zaplatit všechny kvalitní projekty. Stále to bude rozdíl mezi těmi přijatými projekty, Eh, které jsou schválené, které jsou kvalitní a těmi, které budou skutečně realizovány. My jsme o tom hovořili při různých příležitostech, hovořil o tom pan Kosta, hovořila o tom paní eh, Sabine Pohajren, eh, pan Morgano, celá řada dalších kolegů zdůrazňuje, že v tomto ohledu musíme náš postup zlepšit, musíme zlepšit podporu eh, projektů, komunikaci. Musíme zlepšit všechny prvky, které souvisí s digitální dimenzí. A konečně třetí eh, komentář flexibilita při vyplácení prostředků. To je totiž velmi důležitá věc. Pokud jsou ty podmínky velmi strohé, velmi eh, přísné, tak ty výsledky nebudou uspokojivé. Příjemci prostředků totiž dostávají velmi rigidní finanční rámec eh, a mají velký problém se zúčtováním prostředků. A právě proto je důležité, aby veškeré programy, o kterých rozhodujeme, byly flexibilní. Tak, abychom mohli flexibilně reagovat na požadavky mladé generace, na její potřeby. Tolik tady ve vší stručnosti, času není na zbyt a Pozměňovací návrhy proto musí být předkládány pouze v angličtině. Doufáme, že se nám společně podaří dosáhnout velmi dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Triple. Děkuji. Já jsem se vrátila z festivalu v Benátkách. Omlouvám se za pozdní eh, příchod, ale na letišti v Bruselu bohužel musíte čekat půl hodinu na kufr. Já jsem začala právě tím filmovým festivalem, protože tam eh, skutečně pocítíte, jak je Evropská kinematografie velmi pestrá. Eh, myslím si, že to je dobrý kontext, dobré pozadí pro můj komentář, který se týká rozpočtu pro program Kreativní Evropa. Jde o různé naše zájmy, o vzdělávání, výzkum, kulturu a tak dále. Já se domnívám, pokud se podíváme na všeobecný kontext v Evropě, tak demokratické chápání kultury která je nesena eh, rozmanitostí a různorodostí, bohatostí, že celý ten koncept je ohrožen, protože jsou tu lidé, kteří zkrátka chtějí omezit různorodost. Možná si vzpomenete na Olafa Henkla, což je bývalý eh, představitel německého průmyslu a eh, Ten tedy řekl, že evropská kultura vlastně neexistuje. A já si myslím, že v tuto chvíli e, čelíme právě těmto všeobecným otázkám. A komisař Ettinger se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že tedy Eh, tento rozpočet by se měl navýšit, že by se tedy měl snížit objem prostředků v oblasti zemědělství, v oblasti strukturálních fondů a to je právě ten velký boj, který v tuto chvíli vedeme. Jsou tu kolegové, kteří prosazují zemědělství a strukturální fondy na náš úkor. Pokud chceme být úspěšní, tak musíme přesvědčit celou řadu kolegů, protože skutečně potřebujeme mnohem více prostředků na kulturu, na vzdělávání, na výměnu, tak abychom dodali eh, mnoho eh, výhod nebo poskytli mnoho vývo, výhod evropským občanům, abychom byli schopni oslovit eh, celou řadu mladých Evropanů a tím je pro sebe získat. Myslím si, že právě Evropský sbor Solidarity je velmi důležitým nástrojem, protože by měl na pomoci i těm znevýhodněným mladým lidem ve společnosti. Domnívám se tedy, že naším hlavním úkolem co, je, co by kulturního výboru je to, abychom tedy boj, e, zastávali naše zájmy, abychom tedy e, bojovali za navýšení prostředků v těchto oblastech. Víme, že těch 50% není dostatečných, ale byl by to dobrý signál. To, co učinil pan e, komisař Ettinger, to zhruba odpovídá 40%, ale my jako výbor pro kulturu musíme udělat jednu věc. Musíme mít větší ambici, silnější ambici vůči komisi, protože všichni víme, že to je taková mocenská hra a my jako kulturní výbor tady musíme říci naprosto jasně, co, čeho chceme dosáhnout. A pokud jde o boj s radou, tak eh, víme, jaká jsou ta jednání s radou. Bude to dokonce ještě horší, já už jsem to předeslala. Myslím si, že to bude dokonce ještě horší než v minulých desetiletích, protože je tady celá řada vlád, která ne, které nejsou proevropské a které si chtějí zachovat svoje vnitrostátní prostředky. A právě proto se domnívám, že pokud budeme předkládat pozměňovací návrhy, tak by bylo velmi dobré, kdybychom jako výbor se snažili být silní, jednotní a Eh, bojovali za naše zájmy. To by mělo být to hlavní poselství a doufám, že se nám podaří najít příslušný kompromis. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kosta. Ráda bych navázala na to, co řekla paní Triple. Ten Festival v Benátkách byl velmi důležitý. Jasně se ukázalo, že umělci a další osobnosti činné v kultuře mají velká očekávání od Evropské unie. A nyní mi pojď, eh, dovolte, abych se vrátila k tomu, co právě zaznělo. My všichni jsme přesvědčeni o tom, že Evropa představuje přidanou hodnotu. To je věc, kterou nikdo nespochybňuje. A já se domnívám, že bychom se měli podívat na ten formální koncept evropské přidané hodnoty. Každý projekt by měl přinést něco, co tedy bude představovat přidanou hodnotu v Evropě. A to je tedy naprosto zásadní právě s ohledem na víceletý finanční rámec. Pokud se podíváme na návrh paní Petry Kamerver, tak je to dobrý základ, ale e, jsou tu některé věci, které by bylo možno vylepšit. Za prvé, ta důležitá otázka, která se týká role Evropského parlamentu co by legislativního orgánu, co by orgánu, který musí převzít velmi důležitou roli. Eh, jak víte, v minulých letech jsme se o tom velmi intenzivně bavili a já souhlasím s tím dokumentem, který byl přijat a který hovoří o tom, že potřebujeme eh, povinnou doložku o přeskumu v polovině období, Eh, základní myšlenka spočívá v tom, že bychom se měli opět zaměřit na základní architekturu víceletého finančního rámce. Ono totiž nejde pouze o to samotné provádění. Eh, všichni víme, že v průběhu toho období, programového období, někdy dojde eh, k politickým změnám a proto musíme změnit úhel pohledu. To je tedy první věc. A druhá věc, myslím si, že je důležitá věc, abychom tedy využili synergických efektů, abychom spojili jednotlivé zdroje, což jsou postupy, které můžou být velmi uh, složité. Ale já si myslím, že bychom tedy měli uh, se soustředit na mechanismy, které budou transparentní a které budou ve svém fungování velmi účinné a efektivní. Určité věci jsou na snadě. A nepochybně to vyplývá z usnesení našeho výboru a také z výboru pro rozpočet. Doufám, že to tak bude pokračovat i v budoucnu, protože se domnívám, že skutečně musíme dostat našim závazkům vůči mladým lidem, ať už jde o program Erasmus nebo o další programy, potřebujeme minimálně 1%. Evropa v tuto chvíli prochází krizi a já se domnívám, že je to proto eh, v tuto chvíli velmi aktuální a nezbytné. Děkuji a nyní Julie Ward. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dovolte mi takový osobní příspěvek. Chci poděkovat Petře za skvělý návrh. A dovolte mi, abych jí osobně poděkovala za to, že vyzdvihla to, že je důležité, abychom tedy podporovali výchovu eh, k občanství, ať už na formální nebo neformální úrovni. Je to přesně to, co řekla Helga. My se snažíme řešit mnoho problémů na úrovni evropské i na úrovni členských států, ale musíme eh, se tedy zaměřit také na mladé lidi, musíme je naučit určitým schopnostem, ať už je to schopnost kritického myšlení, podnikatelského myšlení a tak dále. Jen tak budeme eh, schopni z nich vychovat eh, zodpovědné občany, kteří budou schopni řešit problémy, před kterými se ocitnou naše účast eh, v kultuře a v umění to může eh, zajistit. Já jsem působila v kultuře dříve, než jsem se dostala do politiky a proto vím, že pokud do toho nebudeme investovat, tak eh, si připravujeme do budoucna velké problémy, protože skutečně musíme dodat mladým lidem schopnosti, dovednosti, musíme zaručit, aby ehm, k tomu byly k dispozici dostatečné zdroje, aby tedy v oblasti kultury a kreativního vzdělávání bylo dostatek finančních prostředků. A celé to musíme zasadit do globálního kontextu a vidět eh, v celkových souvislostech. Děkuji. Děkuji. Ptám se, jestli se k tomu chce vyjádřit komise. Děkuji, paní předsedkyně. Komise bere na vědomí návrhy tohoto výboru, pokud jde o mládež a vzdělávání, zejména v budoucnosti. Děkujeme vám za trvalou podporu tomuto programu v této oblasti a to, že vy vyzýváte ke zdvojnásobní bení a zdvojnásobení rozpočtu pro Erasmus a kreativní Evropu. Potom samozřejmě také jde o to procento z rozpočtu pro rozpočet. Pokud je o příští VFR, návrh komise tam e, spojuje nové nástroje a modernizované programy, tak, aby bylo možné efektivněji reagovat na priority EU vůči novým e, výzvám. Je tady Jde tedy o nové zdroje pro dosažení cílů Evropské unie a zároveň, aby byly výdaje ve všech oblastech efektivní. Komise se rozhodla navrhnout realistický a pragmatický přístup, který by spočíval v adekvátní podpoře nových priorit a i priorit existujících. A samozřejmě by to nemělo trpět vystoupením Velké Británie pokud je o vzdělávání, mládež, inovace, kulturu, digitální eh, Mm, ekonomiku. To bude vše, eh, které bude výhodné pro mládež a proto vy eh, v těchto prioritních oblastech navrhujete navýšení. Potom na rozšíření eh, těch 30 let Erasmu. Komise tady navrhuje inkluzivnější a posílený Erasmus, tak aby se dále podporovala mobilita během vzdělávání v celé Evropě. Pokud jde o transparentnost a srovnatelnost čísel, chtěl bych zdůraznit, že komise tady usiluje o velkou transparentnost ve svém Eh, sdělení o VFR, eh, kde od eh, počátku jsou čísla, která jsou velmi konstantní v rámci 2018 a zohledňuje se odchod Spojeného království, ehm, tak aby se vše urychlilo. Ty dvě prezentace jsou velmi cené, je možné lépe pochopit hodnotu rozpočtu pro konečné příjemce a mm, ten rozpočet je také v současných cenách vypočítán. Nařízení o víceletém finančním rámci tedy také eh, vychází z eh, referenčních cen za rok 2018, kde se předjímá inflace a mají se eliminovat její efekty. Komise eh, takto přispívá k transparentnosti účtů Eh, které jsou v, té, v tom textu. Pokud je o Erasmus, tak tam se to zvyšuje na 120% a, 90, eh, a eh, je tam 92% ze současných cen s ohledem na, na Brexit a pak je tam 17% z těch konstantních cen 2018. Pokud jde o synergie z těch různých programů, komise se snažila ty synergie vylepšit to v rámci právních základů s možností blendingu, kde jsme chtěli mít okénka a další nástroje pro určité právní základy, díky němž by se měl Erasmus posílit. Nová architektura finančního rámce byla navržena, aby zajistila transparentnost účelů e, financí EU a o různých způsobech přispívání. Mělo by to být také pružnější, tak aby bylo možné eh, mm, rychle reagovat na potřeby během období. Potom tady máme také cíl ehm, průběžného eh, uplatňování finančních prostředků a e, předpokládá se také revize v polovině období. Komise tady předložila vhodné návrhy e, e, již od 1. ledna. Děkuji. Děkuji za vystoupení komise. A připomínám, že 6. září budeme mít to 16 hodin čas pro pozměňovací návrhy. Děkuji všem za jejich připomínky a tím můžeme tento bod uzavřít a podívat se na bod příští, což je bod číslo 8. Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021 až 2027. Podle článku 54 je příslušným výborem výbor ITRE a naším zpravodajem je pan Bogdan Venta a, a 10. října se bude na výboru kult hlasovat ve výboru ITRE. Zatím ještě nejsou stanoveny termíny. Tato informace by ovšem měla být již brzy k dispozici. Výbor ITRE si vytyčil ambiciozní cíle a 5. listopadu by chtěli hlasovat. Tak, aby ještě během tohoto parlamentního období bylo možné dosáhnout schody s radou. Ještě jednou opakuji, do 7. září 14 hodin máte čas na předkládání poznacích návrhů. Slovo má pan Venta. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Jak už jste uvedla, tak program Digitální Evropa je programem financovaným 9,2 miliardami euro. Jedná se o to, aby um, se pro evropské občanky a občany vytvořila možnost plně využívat digitál, výhod digitálního věku. Takže mám začít ještě jednou? Ptá se řečník. Dobrá, tak ještě jednou. Program Digitální Evropa je francován částkou 9,2 miliardy euro a cílem je eh, zajistit transformaci eh, směrem do digitální věku pro evropské občany a podniky. Je zde pět hlavních cílů. Prvním je vysoce výkonná výpočetní technika, druhým je umělá inteligence, třetím kybernetická bezpečnost a čtvrtým faktorem nebo součástí, součástí důležitou pro tento výbor je eh, zvyšování digitálních schopností a v neposlední řadě to je zvýšení digitální kapacity a interoperability. Pokud jde o kompetence našeho výboru, tak sem patří digitální schopnosti a kapacity. Většina mých pozměňovacích návrhů se věnuje právě těmto oblastem. Občané by měli být schopni rozvíjet své digitální schopnosti a to prostřednictvím krátkodobých a dlouhodobých školicích programů a školení přímo na pracovišti. Je to důležité i pro kulturní odvětví. Nepochybně zde můžeme hovořit o podpoře kulturního odvětví, především audiovizuálního odvětví, pokud, je tady o, pokud hovoříme o digitální transformaci. Dalším významným prvkem je také kulturní dědictví a e, digitální Evropa může to podpořit také program Evropeána, Digital Europeana. Jsou zde další programy realizované v rámci víceletého finančního rámce. A v rámci programu Digitální Evropa máme co dočinění s ambiciozními cíly a proto musíme zajistit příslušné finanční prostředky. A v této souvislosti zde navrhuji konkrétní návrhy na pro rozpočet. Měli bychom navýšit eh, rozpočet pro cíl 4 pokročilé digitální schopnosti. Já navrhuji rozpočet ve výši 830 milionů euro, což představuje 9 celkového rozpočtu. A šlo by o navýšení oproti současným 7 milionům, které představují celých 7,6 celkového rozpočtu. Takže to jsou ty hlavní prvky mého stanoviska a samozřejmě uvítám návrhy stínových zpravodajů, kterým bych rád poděkoval za dosavadní konstruktivní spolupráci. Děkuji pěkně. Děkuji. Nyní má slovo pan Jakov, jakožto první stínový zpravodaj. Já bych rád poděkoval panu Bogdanu Ventovi za jeho výbornou práci. Vypracoval velice vyvážené a dobré stanovisko. V něm akcentuje přidanou hodnotu tohoto nového programu pro Evropu, pro Evropskou unii a také pozitivní dopady na kulturní odvětví, a to prostřednictvím digitalizace. Digitalizace umožní lepší přístup k digitálním obsahům, k kulturním obsahům. Ten program je dostatečně ambiciozní, totaž lze říci o jeho cílech, nicméně domnívám se, že by bylo možné lépe rozdělit prostředky. Komise navrhuje 700 milionů euro, což je 7,6 na digitální technologie, což není dost. Domnívám se, že bychom zde měli alokovat minimálně 12 celkového rozpočtu. Je potřeba investovat do digitální struktury, ale nesmí to být na úkor vzdělávání občanů a rozvíjení jejich um, schopností prostřednictvím investic. Více než 800 tisíc eh, občanů Evropské unie eh, nemají vůbec žádné eh, znalosti a schopnosti v oblasti digitálních technologií. Musíme rozlišovat mezi programy, jako je Horizont 2020 a dalšími programy. Z toho materiálu komise nevyplývá jasně, jak lze zabránit překrývání těchto programů. A to je ve stanovisku také zmiňováno. Dále není jasné, jaké prostředky budou dodatečně eh, investovány ze strany členských států. Program Digitální Evropa musí splňovat požad, požadavky evropských států, států EU a odborníků. Monitorovací proces eh, programu se nesmí zaměřit pouze na kvalitativní, ale také na kvantitativní faktory. Digitální huby a inovace, které jsou pro realizaci programu důležité, je potřeba také akcentovat. Při geografickém eh, rozdělení těchto hubů, těchto center, eh, je potřeba dát přednost regionům. Děkuji, tolik z mé strany. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní McLaken. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych ráda poděkovala panu Ventovi za jeho zprávu. My také podporujeme návrh komise. Domníváme se, že z tohoto programu budou těšit malé a střední podniky, například v oblasti zlepšování efektivity a získávání nových dovedností. E, otevřeně přístup, volně přístupné údaje e, jsou důležité, pokud chcete uspět při digitální transformaci. Je tady eh, nová technologie, jejíž potenciál musíme eh, plně ocenit. A schopnosti a dovednosti v těchto oblastech eh, taky musí být prioritou. Ovšem otázka je, jestli bude ta podpora dostupná všem po celé Evropě. Kdo všechno se bude moct tohoto programu účastnit? Vítáme také to, že je potřeba Eh, zvyšovat schopnosti. Eh, souhlasíme s tím, že na této schopnosti je potřeba vyčlenit větší eh, část rozpočtu, tak, aby bylo možné reagovat na změny, kterými toto odvětví prochází a zde jsou schopnosti klíčové. Musíme si uvědomit, jak se tyto technologická centra budou distribuovat bude to v především prostřednictvím malých a středních podniků nebo na akademické půdě? Další aspekt tohoto návrhu, který je pro nás důležitý, jakožto výbor, je to, jak e, dosávat cílu zvyšování schopností v oblasti digitalizace. myslím si, že e, masově dostupné e, kurzy online by mohly být tím správným řešením protože by mohly být poskytovány po potřebnou dobu. Dále no, musíme zkoumat, jak se ve školách vyučuje výpočetní a komunikační technika. Také vítáme doplnění zmínky o malých a středních podnicích, jak to příjemcích tohoto eh, programu. Patří sem také nově začínající firmy, startupy. Eh, myslíme si také, že je dobré Eh, pracovat zde s percentuálními podíly a ne s eh, konkrétními částkami, poněvadž rozpočet zatím nebyl finalizován. Celkově program Digitální Evropa může představovat výtečný program pro Evropu, který bude v čele digitální transformace. Myslím si, že bude dobré, pokud ten návrh dosáhne kompromisu. Děkujeme. Děkuji. Eh, pan Michals, děkuji pěkně. Já si myslím, že eh, pan eh, zpravodaj zprávě řekl, že ten materiál komise je velice dobrým základem. Myslím si, že pro ten jednotlivý dílčí cíl 4 je potřeba navýšit rozpočet, protože tyto digitální schopnosti Eh, jsou naprosto nezbytné a eh, je to také oblast eh, významná pro náš výbor. Pokud jde o synergie, pokud je máme zajistit, tak musíme tak musíme tak už je vše s tlumočením v pořádku. E, začněte prosím ještě jednou. Takže začnu od, od začátku stručně. Myslím si, že zde máme stručenění s vynikajícím návrhem. Vítáme především na vyšení rozpočtu, eh, který tady eh, pan zpravodaj zdůraznil v souvislosti s dílčím cílem 4, kde se jedná o digitální schopnosti. Všichni víme, že pokud máme dosáhnout synergií v oblasti mediálních programů, tak se potýkáme s, s chronickým podfinancováním. Je potřeba také podpořit Evropeánu. Eh, eh, je to vyjádřeno v pozemském návrhu 2.3. Eh, Potom se tady také eh, zdůrazňuje kulturní eh, dědictví. Eh, ty prostředky, které jsou tam vyrovány, jsou kapkou v moři. Pokud jde o ehm, školení ve firmách, tak to správně zdůrazňujete jako důležitý krok, protože ta školení by měla být eh, poskytována všem zaměstnancům eh, stejnoměrně. Eh, chtěli bychom ten návrh ještě rozšířit. Za prvé víme, že z hospodářského pohledu je Evropa znevýhodněná tou jazykovou rozmanitostí, ale na druhé straně evropské firmy jsou v čele Mm, vývoje v oblasti počítačové lingvistiky. Domníváme se, že e, to by mohlo být e, také jako prospěchu rozvoje v oblasti kultury, pokud e, by se využívaly digitální technologie v oblasti jazyků. Pokud jde o rozvíjení interoperability, tak eh, zde by si eh, měli eh, politici uvědomit, že jsou zde určitá omezení, pokud jde o byrokracii a v tomto smyslu bychom chtěli předložit pozměňovací návrhy a těšíme se na spolupráci. Děkuji. Nyní ještě paní Tripelová. Já bych nejprve ráda poděkovala Bohdanu Ventovi a e, dovolte, abych nyní navázala na poslední dva řečníky. Jak řekla Emma Clark, tak ano, malé a střední podniky jsou významné, především pokud je o monopolní strukturu kafy. Ano, existují v v Evropě malé střední podniky, které jsou schopny rozvoje a měli bychom ještě jejich činnost podpořit prostřednictvím tohoto programu a umožnit jim, aby se rozvíjeli ještě více. Takže s tím plně souhlasím. Pokud jde o digitální inovační centra, tak myslím si, že to je součást politiky konkurenceschopnosti, kterou nepochybně naléhavě potřebujeme ale jsou tady určité rozpory, k nímž se vyjádřím později. Pokud jde o ty e, široce dostupné online kurzy, tak to je módou za posledních deset let na řadě univerzit. E, tyto kurzy se nazývají MUPSy, ale já jsem se dozvěděla, že studenti e, vyžadují, aby tady byly jak tyto kurzy, tak aby eh, jim byla poskytována analogová výchova, to znamená, aby byli schopni komunikovat přímo s učitelem, takže je tady potřeba skombinovat tu analogickou a digitální složku, takže bychom se neměli na to všechno dívat jenom z toho pohledu, že eh, digitalizace zajistí všechno. Pokud eh, jde o příspěvek paní Michels, tak je pravdou, že synergie v oblasti reálních programů jsou velice důležité, protože to vždy souvisí s, digit, s mediální gramotností. I v, v programech Erasmus jsme se setkali s potřebou zvyšovat eh, mediální gramotnost, protože ne pouze mladí, ale starší lidé mají mít, musí mít možnost rozhodnout, eh, jaká je kvalita nabízeného obsahu. Jinak by zde existovalo riziko pro demokracii, pokud by nebylo možné rozhodnout, jaká je kvalita roz, obsahu. No a pokud je o Evropeánu, tak já si myslím, a to souvisí s tou otázkou kulturního dědictví, takže musíme digitalizovat digitální obsah, musí tady být správná, správně nastavená pravidla, s tím souvisí otázka autorských práv, ale eh, ve finále to bude vyžadovat větší rozpočet, takže otázka, jestli se to dá všechno zvládnout pomocí pravidla, která nyní platí pro autorské právo. A pokud jde o to, že evropské firmy mají vedoucí postavení, pokud jde o počítačovou lingvistiku, tak eh, platí to pouze pro určité země a myslím si, že je velice dobrá, dobře podporovat spolupráci především s izraelskými s univerzitami. A to je součástí programu e- Erasmus. A pokud je o digitální Evropu jako takovou, o tento program, tak eh, již 20 let tady probíhá digitální revoluce. Samozřejmě s tím souvisí otázka politiky konkurenceschopnosti a z mého pohledu musíme eh, přidat do kroku, protože evropské společnosti zaostávají eh, jednak za Čínou, tak za Spojenými státy. Ty jsou pokročilejší. A my musíme přidat na tempu, takže je to také otázka regulace trhu a v neposlední řadě také otázka schopností. To je pravda, ovšem schopnosti eh, sem nepatří pouze ta potřeba zrychlit tempo, ale také využívat veškeré dostupné technologie. Je to také otázka eh, posouzení, jaké jsou výhody a nové velké úkoly související s novými technologiemi, především s umělou inteligencí, protože eh, ta eh, nyní opět ehm, je ještě rychleji vyvíjena, o čem svědčí články v novinách. Otázka infrastruktury, především pokud jde o moji zemi, tak jsme rozvojovou zemí, protože digitální infrastruktura je zaostalá. My jsme výborem pro kulturu a proto bych se s vámi ráda pobavila o jednom základním rozporu. Hovoříme tady o jednotném digitálním trhu a o, o rozvíjení digitální Evropy. Pokud jde o ten pohled ze strany kultury, tak tady nemáme společný trh. A to z dobrých důvodů. Chceme eh, využívat kulturní a jazykové rozmanitosti, která je dána právě tím, že je tady řada států a řada regionů. Není tady pouze jedna země, jedna kultura, odkud by pocházela literatura a filmy. Je to opravdová rozmanitost. Takže tady máme eh, na jedné straně ten cíl eh, eh, kulturní rozmanitosti a na druhé straně digitální jednotný trh. Souvisí to s reformou evropského autorského práva. Někdo to bude chtít, někdo ne, protože na jedné straně chceme mít kulturní rozmanitost a na druhé straně chceme mít přístup ke kulturním statkům přes, v tom přeshraničním režimu. Takže nejsme ani Čínou, ani eh, v Ruskem, ani Spojenými státy. Jakožto výbor pro kulturu můžeme přispět k té celkové strategii pro digitální Evropu tím, že se vyjasníme, eh, jak se na to eh, dívat z hlediska kultury. Jsme výborem pro kulturu a naším cílem je podporovat a rozvíjet naše zájmy v této oblasti. Takže máme tady digitální jednotný trh a kulturní rozmanitost, což je, eh, což je eh, určitý protiklad. Budeme muset eh, nalézt nějaké modely financování umělecké, umělecké tvorby a to by mělo být také součástí této zprávy. Děkuji. Děkuji pěkně, paní Triplova. Nyní dám slovo paní Kostě. Poche considerazioni je pro... Eh, jenom několik úvah. Já eh, samozřejmě oceňuji to, co předložil kolega Venta. Myslím si, že je to eh, dobrý podnět. On tam právem požaduje nezbytnou spolupráci v rámci pěti cílů v oblasti Eh, inovací, pokud jde o kvalifikaci, interoperabilitu. Myslím si, že by se ale mělo více upozorňovat na to, že je důležité digitalizovat eh, a podporovat digitalizaci kulturně aktivních eh, subjektů, ale je třeba překonávat výzvy v rámci roku pro kulturní dědictví, ty věci, které tam nebyly dostatečně podpořeny, jak k tomu přispět novými komunikačními formami, jako jsou například virtuální muzea. Kulturní dědictví se zohledňuje i v rámci Evropeána, ale ne, asi nedostatečně. Tady jde o to rozšířit přístup. Třeba pokud jde o specifické jazykové očekávání určitých skupin, třeba mládeže a dětí. Měli bychom tady propojit eh, inovace a kulturní dědictví. A to nejen pokud jde o podniky, které působí na poli kultury. Myslím si, eh, že pojem eh, kompetence tam nejsou, není dostatečně vystvižen, o tom tady hovořila i kolegyně. Eh, já si myslím, že bychom měli navýšit prostředky, to říká i pan zpravodaj. A já bych navázala na to, co říkala paní Triple v souvislosti s investicemi na evropské úrovni, pokud jde o vytváření digitálních obsahů. My nechceme zajistit pouze přístup nebo digitalizaci jednotlivých oblastí. Chtěli bychom vytvářet celosvětově konkurenceschopné obsahy s evropským rozměrem. Pokud jde o vzdělávání, musíme se více zaměřit na ty hromadné online kurzy MOOCs, nejenom pokud jde o dálkové vzdělávání, ale i pokud jde o smíšené systémy. Spravodaj právem poukazuje na to, že je nezbytné eh, mít tady akta v přenesené pravomoci, protože to celé se neustále rozvíjí a proto bychom měli asi udávat eh, obecný směr a musíme si uvědomovat, jak by celá ta strategie měla vypadat, jakým směrem se chce Evropský parlament ubývat. V příštích sedmi letech bude docházet k obrovským změnám. A proto bychom měli vytyčit hlavní politické směry a měli bychom eh, ty politiky přizpůsobovat potřebám. A jakým způsobem? Ehm, ona to navrhla i paní Kamerevert ve své zprávě. Měli bychom mít eh, nějaký přeskum v polovině období, eh, který by byl závazný, kde by bylo možné politiku nově definovat a nebo si musíme položit otázku, zda by bylo dobré přijmout eh, v tomto případě akta v přenesené pravomoci. Eh, to bychom si měli položit napříč všemi těmi tématy. Je to politické rozhodnutí pro frakce a měli bychom tam postupovat jednotně. Potom nejsem spokojena s textem komise, pokud jde o integraci a interoperabilitu různých programů, protože to je něco, co se objevuje znova a znova. Ty programy musí být vzájemně propojené, reagovat na sebe. Horizont 2020 eh, musí být v interakci s jinými programy, ale musí to tam být správně nastaveno. Děkuji. Slovo má komise. Slovo má komise. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat za komisi panu zpravodaji za jeho zprávu. Děkuji také stínovým zpravodajům a pod, za podporu výboru. Eh, děkujeme týmům, kteří se zabývají eh, eh, elektronickými dovednostmi a evropským programem, evropským programem v oblasti kultury. Eh, naše cíle jsou společné. Možná několik eh, souvislostí a informací. Eh, pokud jde o budoucnost návrhu VFR v oblasti digitálních dovedností, tak tady neexistuje žádné zázračné řešení pro Evropu. Je tady nedostatek těchto programů. Jsou tady velké výzmy, výzvy eh, od primárních škol až po univerzity a různé specializované obory. Eh, proto různé programy v rámci VFR eh, usilují o tyto kompetence a o poskytování prostředků pro digitální dovednosti. Vše bylo nastaveno koherentně a komplementárně a e, já bych vám stručně nasínila tuto e, architekturu, abyste měli všechny souvislosti. E, začali jsme Evropským sociálním fondem, mm, kde v rámci sdíleného řízení je možné operačními programy určit intervence v rámci rozvoje digitálních dovedností a tady budeme mm, získávat různé programy, ne, pardon, informace o jejich provádění a v rámci strukturálních fondů bude možné ty priority ještě eh, přenastavit. Pak tady máme také Evropský fond pro globalizaci, kde máme asi 200 eh, milionů, eh, kde vlastně mm, je potřeba eh, digitální vzdělávání pro propuštěné pracovníky, eh, potom eh, digitální dovednosti. Tam existují určitá, určité přeshraniční vzdělávací programy, kde je možné zohlednit právě digitální aspekt a doplnit vzdělávací programy. Potom máme Horizont Evropa, kde Eh, máme třeba Marie Curie, různé programy eh, PHDR eh, a IT Geek Digital a potom program pro digitální Evropu. Proč tedy bylo potřeba přidat tam ten náš program pro digitální Evropu? Proto, že digitální dovednosti jsou důležité, máme tam tu kybernetickou bezpečnost a další a Tady se snažíme zohledňovat eh, ten nejposlednější, eh, špičkový vývoj. A máme tam různá společná výzkumná centra, eh, společné podniky, kyberbezpečnost, HPC. Takže tady opravdu je třeba vytvořit synergie a, mohou být, a ty mohou být uh, dosaženy tím, že budeme rozvíjet tyto programy takto společně. Pokud je o Europlánu, tak eh, mnozí z vás uh, se o to zajímají. Europeana musím se zorientovat ve svých poznámkách. Zde ke konci dubna došlo k vyhodnocení a e, komise schválila novou strategii pro Europeánu po nezávislém hodnocení situace. Ta zpráva o tom hodnocení by měla přijít v příštích týdnech a e, nyní e, komise chce navrhnout Europeánu po roce 2020 v rámci digitální Evropy se navrhuje asi 20 milionů euro na tyto účely. Pokud jde o akce eh, k digitální gramotnosti budou vycházet z evropské cítě eh, bezpečných internetových center eh, s platformou Better Internet for Tam jde o sdílení nejlepších postupů v Evropě a měly by tam být kontaktní informace, různé kampaně a Tyto akce pro digitální gramotnost budou přispívat k dosažení eh, směrnice o audiovizuálních médiích, eh, také pokud jde o ochranu dětí. Rádi vám samozřejmě poskytneme různé doplňující informace a chceme vám samozřejmě poskytnout jakoukoliv pomoc, kterou budete potřebovat při přípravě eh, vašich podkladů. Děkuji. És akkor még egy rövid hozzászólásra, Mrs. Costa. Ještě paní Kosta, ale velmi stručně. Omlouvám se. Já jsem k tomu chtěla dodat jednu věc. Ono totiž zaznělo, že v rámci Erasmus eh, nejsou eh, žádné konkrétní odkazy, ale já bych ráda upozornila na eh, fond Connect. Tam se tedy společně jednalo s generálním ředitelstvím pro vzdělávání a bylo to jasně řečeno také na summitu v Jeteborku. Bylo řečeno, že je důležité, aby mladí lidé dostali v rámci vzdělávání příležitost. Je důležité, abychom tedy mohli, aby mohli mít studentský průkaz, kde budou jasně zaznamenány jejich eh, dovednosti, znalosti a to jim tady poskytne přístup k určitým službám. Já si myslím, že generální ředitelství Connect a e, vzdělávání tady spolu musí e, spolupracovat nad rámec tohoto pilotního projektu. Dobře, děkuji. Děkuji. A ještě jednou, tedy na tři minuty, dostane slovo pan zpravodaj, pan Venta. Děkuji, děkuji paní předsedající a já děkuji za veškeré komentáře, které zazněly. Domnívám se totiž, že to, co řekli stínoví zpravodajové, jasně svědčí o tom, že toto téma je pro nás důležité. Úvodem jsem řekl, že musíme zaručit dostupnost těch rozpočtových prostředků. A nepochybně tedy budu čekat na vaše pozměňovací návrhy, ale zároveň musím říci, že nemáme mnoho času. Bohužel. A proto vás prosím, abyste se rozhodli pro ty nejdůležitější pozměňovací návrhy. Abyste se zaměřili na ty pozměňovací návrhy, které jsou důležité nejen pro vás, ale také pro celý výbor. Hovořili jste o tom, že je tady nedostatek synergických efektů. Hovořili jste o tom, že v Evropě zatím chybí určité základy, nicméně celá situace se velmi rychle vyvíjí a ty možnosti, které máme, eh, budou do budoucna snad větší. A proto vás tedy prosím o pružnost Prosím vás o to, abychom co možná nejdříve dostali velmi kvalitní pozměňovací návrhy, protože právě výbor ITRE eh, o tom v posledku bude rozhodovat. Píš předem vám za veškeré vaše komentáře. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji, děkuji komisi a děkuji také všem, kteří se v této rozpravě přihlásili o slovo. To znamená, že tento bod našeho dnešního programu můžeme opustit a dostáváme se k bodu číslo 9. Je to návrh stanoviska týkající se rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa, stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků. Spravodajem je pan Luigi Morgano a pozměňovací návrhy můžete překládat do 5. září do 14 15 hodin 10. října. O tom budeme jednat v rámci výboru KULT. Ve výboru ITRE, který to má v gesci, proběhne rozprava 21. listopadu. A v tuto chvíli tedy předávám slovo na pět minut panu Morgánu. Děkuji, paní předsedkyně. Nemáme mnoho času a proto musíme se těch našich úkolů zhostit velmi rychle. Předložil jsem stanovisko které se tedy týká programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Jak víte, celé je to svázáno velmi napjatým eh, časovým programem. Já jsem chtěl skoro zdát to stanovisko eh, zprávě z těchto důvodů, ale v každém případě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Eh, především děkuji paní Štefány Bezolisk ze sekretariátu výboru KULT. My jsme se v rámci toho času, omezeného času, který jsme měli k dispozici, snažili soustředit na některé body politické povahy, které jsou pro náš výbor relevantní. Zcela záměrně řeknu, že jsou potřeba ještě další pozměňovací návrhy, které by mohly to, ten, to stanovisko doplnit i na základě informací, které jsme získali eh, v průběhu letní přestávky. V tuto chvíli bych chtěl popsat hlavní body. Děkuji eh, komisi za snahu navýšit rozpočet eh, ve srovnání s předcházejícími programy. Chtěli bychom dosáhnout částky 94,1 miliard a to by znamenalo, že by ale financování tohoto programu stejně nebylo dostatečné, pokud máme splnit cíle, které jsme si přece vzali. A právě proto tedy navrhuji, aby to financování bylo navýšeno na 120 miliard. Vzhledem k politické dohodě mezi spravodajem panem Nikou a dalšími v rámci této spolupráce se tedy dospělo k dohodě a já se snažím přispět k tomu kompromisu i na základě svého stanoviska. Jde o vyčíslení v aktuálních cenách. Chceme se tedy dostat k výsledku, kdy ta čísla budou nezávislá na inflaci. Já v odůvodnění říkám, že je velmi důležité, abychom v rámci prvního pilíře eh, podpořili otevřenou vědu a tady apeluji především na ty akce, které se týkají eh, programu Marie Curie. Mohu vám říct, že tedy předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Budeme hovořit Eh, minimálně o 11 miliardách, eh, respektive o 3,3 miliardách na eh, výzkum. Myslím si, že evropský výzkum by měl zajistit lepší zasíťování evropských univerzit. To by měl být hlavní smysl, nebo jeden ze smyslů horizontu Evropa. Pokud jde o druhý pilíř, to znamená globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost, tak eh, s velkým potěšením jsme konstatovali, že inkluzivní společnost je považována za důležitou součást tohoto pilíře. Eh, je zmíněno, že to tedy hraje velmi důležitou roli v rámci zachování evropského kulturního dědictví a domnívám se, že vedle toho navýšení finančního prostředku jde, finančních prostředků jde také o to, aby oblast bezpečnosti byla oddělena od zbytku. Myslím si, že eh, v souvislosti s bezpečností, kyberbezpečností musíme vést zvláštní rozpravu, protože bychom se podle mého názoru měli více soustředit na kulturu a na zvláštní roli, kterou přebírá kultura a tvůrčí sektor jako eh, průřezová oblast. Díky tomu budeme schopni eh, vychovat společnost, která bude kreativnější a také inkluzivnější. Zcela konkrétně tu hovořím o strategickém potenciálu kreativního mm, sektoru, především v oblasti digitálních inovací. Eh, tom duálním smyslu, protože tento sektor je velkým motorem pro hospodářství, ale zároveň slouží k tomu, že zachová, nebo slouží, přispívá k zachování evropské kulturní a jazykové rozmanitosti. Dále se domnívám, že společně se stínovými zpravodaji budeme schopni se na tom shodnout. Rád bych zmínil 5G, zprávu autorských práv, požádám o navýšení rozpočtu v této oblasti. Mělo by to být minimálně 3 miliardy 300 milionů, to jsou přesně ta eh, čísla, která požadujeme těchto konkrétních bodech? Pokud jde o další téma, tak je nepochybně potřeba zmínit internet věcí a vylepšenou realitu. To všechno jsou eh, velmi důležitá témata, která mohou na pomoci kreativitě a která také mohou přispět k plné integraci na kulturní Eh, úrovni já nevím, jaká bude situace za deset let, ale již nyní pracujeme na tom, aby tedy ehm, obrázky byly viditelné i pro nevidomé, aby tedy obrázky mohly nějak vnímat jako trojdimenzionální objekty. To všechno souvisí i s umělou inteligencí. Díky ní Eh, tady budeme schopni pomoct eh, lidem s určitými kognitivními problémy. Budeme se tedy snažit předkládat řešení pro globální problémy, kterým Evropa čelí, ať už je to eh, migrace, migrační toky. Myslím si, že program Horizont Evropa by měl mimo jiné podporovat i výzkum, průzkum, uplatňovat výzkum a vědu v mnoha oblastech lidského života a měli bychom se také snažit najít synergické efekty mezi uměním, kulturou a vědou a výzkumem, tak abychom se, zas, nebo abychom se snažili o trvalou inovaci. Program Kreativní Evropa bohužel nebyla zahrnuta, nebyl zahrnut mezi ty evropské programy, které by mohly být v této souvislosti relevantní. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznil, že díky podnětům od stínových zpravodajů budeme nepochybně schopni předložit stanovisko eh, výboru ITRE, které tedy dobře popíše politické priority. Cílem tohoto programu Horizont Evropa je to, abychom konsolidovali evropskou technologickou a vědeckou základnu tím, že tedy budeme podporovat eh, výzkum, vývoj a inovace a díky tomu tedy přispějeme k udržitelnému růstu, zvýšíme průmysl, konkurenceschopnost průmyslu a tím tedy zlepšíme život evropských občanů. Já jsem hovořil o cílech, o tom, na co se v rámci této zprávy soustředíme a domnívám se, že je mnoho důvodů, proč bychom všechny tyto otázky měli do nařízení zahrnout. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Já Sama jsem stínovou zpravodajkou za EPP a proto mi dovolte, abych vám řekla pár slov a následně tedy předám slovo dalším zpravodajům nebo stínovým zpravodajům. Domnívám se, že je velmi pozitivní, že komise navýšila tuto rozpočtovou linku z 1,30 na 69. Vždycky jsme zdůrazňovali, že se v podstatě jedná o investici do budoucna a že díky tomu budeme schopni zajistit lepší životní standard pro budoucí generace. V této souvislosti musíme zdůraznit, že hovoříme o výzkumu a vývoji a také musíme vyzdvihnout to, že my jako výbor pro kulturu a vzdělávání se zaměřujeme především na kulturní aspekty. Výbor ITRE, který to má v gestci, se zaměří na aspekty spjaté s průmyslem. Infra, infrastruktura nutná pro inovace se musí nejprve vytvořit, protože pokud nebude k dispozici příslušná infrastruktura, tak ty vynálezy, ty inovace se v podstatě nebudou moci rozšířit. To souvisí s potřebou digitalizace, s záchranou a šířením kulturních hodnot. Mimo to, mi velmi záleží na tom, aby ve výzkumu a vývoji pracovali co nejvzdělanější lidé. A proto je potřeba zdůraznit oblast vzdělávání. V této souvislosti bych ráda řekla, že Evropská komise se zaměřuje na talenty, ale talentům se nedostává dostatečné podpory. My víme, že ty inovace, že ty vynálezy jsou zásluhou především talentovaných lidí. A to znamená, že musíme začít už od útlého věku. Když u nějakého malého dítěte objevíme talent, tak bychom ho měli podporovat. A díky tomu dosáhneme excelence. Pokud budeme podporovat talent, talenty v průběhu celého života, tak to bude mít velký smysl. Já bych tedy ráda předložila pozměňovací návrhy, které se budou věnovat právě tomuto bodu. Ještě jedna věc. Já naprosto souhlasím s kolegou, Eh, pokud jde o to, že kultura a kreativita se zatím úplně neuplatňují v tom eh, stanovisku, i já bych chtěla tyto aspekty vyzdvihnout. prostředky nejsou vhodně rozděleny mezi staré a nové členské země, protože v podstatě dvě třetiny prostředků putují do eh, starých členských zemí a ty nové členské státy eh, obdrží zhruba 20 Pokud jde o prostředky na podporu výzkumu a inovací. A proto bych ráda bych byla ráda, kdybychom do toho vnesli větší rovnováhu, větší spravedlnost, tak aby menší země, menší organizace měly lepší šanci se na tom podílet. Ono je to samozřejmě tak, že tu velkou roli hrají velká konzorcia, která jsou velmi prestižní. Akademické instituce mají při takových výběrových řízeních samozřejmě větší šanci. Ale nemyslím si, že by se to mělo týkat pouze velkých institucí. Ta podpora by se neměla omezovat pouze na velké instituce, s určitou šanci by měly dostat i instituce menší. A další věc. Těch programů by měli mít možnost se zúčastnit i jednotlivci. Nemělo by se jednat pouze o velké instituce, o akademická nebo průmyslová konzorcia. To znamená, že to jsou body, o které bych ráda doplnila předložené stanovisko, tak aby se více zaměřovalo na budoucnost a aby přinášelo skutečnou přidanou hodnotu a zvyšovalo životní úroveň. Děkuji vám za pozornost. A předávám slovo další stínové zpravodajce, tou je paní Triple. Já začnu tím politickým komentářem, který jste zmínila. Já jsem si uvědomila, že Eh, máte pocit, že tady je určitý rozpor mezi starými zeměmi, novými zeměmi, západem a východem, pokud jde o financování eh, malých a středních podniků. Já to tedy beru na vědomí. Pokud se podíváme na diskuzi o univerzity v Budapešti, eh, to byla jedna z velmi dobrých univerzit, kde se pěstoval výzkum, kde se rozvíjelo všeobecné myšlení, filozofie a nyní je tato univerzita, univerzita ohrožena. Uh, a já si proto myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet, protože právě tato univerzita přispívá k tomu, že mladí lidé eh, v Budapešti v Maďarsku mají větší šanci. Ano, Eh, vy jste měl možnost hovořit a já mám také možnost hovořit. Když si tu stěžujete na nerovnováhu v Evropě, tak musím říci, že nejsem proto, aby se tato univerzita ohrožovala, aby byla v ohrožené pozici, protože eh, to představuje dodatečnou příležitost pro studenty v Maďarsku. A nyní tedy konkrétně program Horizont Evropa. Myslím si, že jako výbor KULT máme zájem na tom, aby tento program Kreativní Evropa byl propojen s horizontem Evropa, protože tu nepochybně jsou určité společné zájmy. Jak víte, máme společnou zprávu z ITRE, která se týká kreativního průmyslu. Předtím eh, jsme se ve výboru Kult bavili o tom, jestli to vůbec máme dělat. Ano, kulturní eh, politika je naše kompetence ale eh, toto téma nesplývá s kulturou jako takovou, ale jsou tu společné zájmy, ať už je to móda, architektura, anebo eh, veškerý kreativní sektor. A proto si myslím, že musíme přesvědčit kolegy o tom, že kultura je součástí kreativního průmyslu, ale že to nejsou dva identické pojmy a že musíme najít více finančních prostředků. Eh, Uvedu příklad. Když začala digitální revoluce v Silicon Valley, tak jsme věděli, že Apple, nejúspěšnější společnost, že tedy Steve Jobs měl velmi blízko ke kultuře, ke kultuře hippies, eh, k designu. Všechny, všechny tyto nástroje, alespoň já mám tedy telefon Apple, všechny tyto Všechna tato zařízení jsou v podstatě kombinací designu a vyspělé technologie. A já si myslím, že právě to je velmi dobrý příklad proč je to tak úspěšné, tak atraktivní, tak přesvědčivé pro kreativní sektor a pro luxusní sektor, eh, například ve Francii, eh, je důležité, že do značné míry je, jsou eh, ty produkty vyráběny v Číně. Kreativní sektor musí být součástí horizontu Evropa, protože to do značné míry tedy souvisí s kulturou, byť to nejsou identické pojmy. A proto si myslím, že bychom měli být velmi obezřetní při obhajobě našich zájmů. Oni tu jsou specificky kulturní oblast, eh, programy, ale zároveň si myslím, že kultura je tedy součástí kreativního sektoru. A že to tedy souvisí i s těmi dalšími fondy, například eh, s Junkrovým fondem. I tam musí být zastoupena kultura, protože je to nezbytná součást hospodářské politiky v Evropské unii. Byť se to nesmí omezovat na kulturu. A nesmíme se na druhé straně omezit ani na tu čistě ekonomickou logiku. Děkuji, děkuji všem kolegům. A nyní tady paní Šojdrová, prosím. Já jenom chci dodat jednu věc. Eh, tady je hodně zmiňována moje předřečnice Helga Triple zmínila synergii s kreativní Evropou. To je eh, jistě samozřejmě eh, s Erasmem samozřejmě ano. A já bych ještě zdůraznila kohezní fondy, protože vlastně kohezní fondy, kohezní politika nepochybně právě v těch nových zemích financuje nové výzkumné infrastruktury a měla by tady propojovat a měla by být ve vazbě na Horizon tedy teď nový Evropa. Já se přiznám, že bych upřednostnila nějakou stabilizaci toho názvu Horizon 2020, teď Horizon Europe. Dobrá, takže tady ta synergie, tu bychom tam měli tedy zdůraznit a podíváme se ještě na to, eh, jak ji doplnit. Děkuji. Julie Ward. Ward, prosím. Myslím si, že je potřeba tady propojit tuto zprávu s vlastním iniciativy a další věci, o kterých jsme dneska hovořili. Patří sem například agenda Steam, která je velice významná. Pokud eh, má komise pochopit, že propojení eh, sféry kultury, strojírenství, matematiky a dalších věcí je také důležité pro eh, agendu Horizont 2020. Jinak eh, budeme uvažovat pouze ve větých kolích, ale musíme to pojímat holisticky. Z toho pohledu, co je pro Evropu a pro mladé lidi v Evropské unii nejlepší. Co je nejlepší pro výzkumníky na univerzitách, pro všechny, kdo působí ve, výzkumný, ve výzkumné komunitě a kteří se eh, zabývají eh, řešením ohromných úkolů. Musíme zajistit, aby do tohoto programu kultura nedělně eh, patřila. Já jsem se účastnila programu, který, který měl za cíl propojit politiky a vědce v loňském roce jeden sociolog eh, sledoval eh, určitou problematiku a pocházel z ratu prchlíků. Je to, je to žena. Nyní působí ve výzkumném eh, ústavu v Berlíně a myslím si, že toto je ukázkou toho, jak parlament a instituce opravdu uvažují na jedné straně progresivně, ale na druhé straně toto široce pojímané myšlení se ne vždycky obráží v těch programech. Já si myslím, že bychom se měli zasadit o to, aby se kultura stala nedílnou součástí Horizontu 2020 a v této věc, souvislosti eh, plně souhlasím s tím, co řekla Helga o té Budapestské univerzitě. Já jsem se setkala s názorem mladých lidí, kteří vyjadřují obavy ze zužování toho prostoru pro občanskou společnost. Hovoří o řadě problémů, s nimiž se um, pedagogové potýkají. Děje se to i nejenom na eh, evropské, ale i globální úrovni a je to znepokojivý trend a proto je potřeba, abychom se tomuto jakožto výbor pro kulturu a vzdělávání věnovali. Děkuji velice za tyto poznámky. Toto téma zaznělo již po druhé a proto bych eh, ráda uvedla následující. Přirozeně platí, že téma Budapešské univerzity se zde objevuje právem, ale tato univerzita eh, nadále působí, funguje, eh, nebyla uzavřena. Sice se o tom hovoří, ale jednání zatím nebyla ukončena. Vy jste uvedl, že byla ale není tomu tak. Jednání probíhají, takže bychom neměli předjímat eh, sledu událostí. K ničemu takovému, co jste řekli, nedošlo. A dokud jednání nebudou končena, tak bychom neměli vést diskusi v této podobě. V této podobě uh, jistých námetek a předhůzek. A ráda bych poděkovala účastníkům diskuse a nyní se ptám, zda se chce vyjádřit komise k tématu Horizont Evropa. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji velice za veškeré příspěvky, které nám nabídly jak rozpravdají, tak stínoví zpravodajové. Tyto poznámky byly velice cené. Rád bych úvodem řekl, že komise vnímá pozitivně poznámky týkající se podpory synergií a komplementarity mezi horizontem Evropa a kreativní Evropou, Děje se tak právem. Pokud chceme dál rozvíjet kreativní a kulturní sektor, je potřeba tuto, toto propojení podpo, podpořit. Horizont Evropa nepochybně bude sehrávat klíčovou úlohu eh, při podpoře těchto odvětví, které rozvíjejí společnost založenou na znalostech. Za komisi bychom dali přednost výrazu sectors a ne industry, protože sectors, ten výraz v angličtině, je širší než industry. A ta řešení, která se týkají těchto odvětví, čili uh, industries, tak uh, to se netýká pouze jednotlivců, takže bychom se neměli omezovat z tohoto jazykového hlediska a měli bychom spíše hovořit, no používat výraz sectors než industries. Tak Eh, abychom se dostali nad rámec eh, toho komerčního rozměru. Tady děkuji za tu poznámku o firmě Apple. Další poznámka, respektive poznámky, které bych rád učinil jménem komise, především za svoje digitální ředitelství a dám také prostor svým kolegům, aby mě doplnili, tak eh, bych rád řekl následující. Odkazuji eh, na ten bod týkající se uh, eh, SAH, to se netýká pouze eh, toho jednoho pilíře. Jedná se o průřezové téma, ke kterému se, které musí být pojednáno v rámci toho programu všude. Pokud je o klaster 3, eh, industry a digitalizace, tak je jasné, že reakce společností musí být součástí toho projektu. Není možné tržit v rámci toho klastru 2. V tomto návrhu to zatím není dostatečně znázorněno a chceme to napravit. Totež se týká kreativního sektoru. Kreativní sektor není nic, co by se mělo řešit pouze v rámci výzkumu a inovací. A mělo by to být opravdu eh, průřezově řešeno. A pokud bych se k tomu měl vyjádřit, tak samozřejmě synergie neznamená, že všechno se bude hrávat v rámci horizontu Evropa, ale i jinde. Správně tady uvedl jeden z nás, že bychom opravdu měli zajistit komplementaritu z hlediska financování. Totež platí v souvislosti budoucnosti programu ESIF a to je právě důvod, proč, jak jistě víte, jsme se s No, společně s kolegy pro strukturální fondy snažili zjednodušit možnosti spolupráce a společné činnosti tak, aby vše bylo pro řídící orgány snadnější. Čemu bychom se rádi vyhnuli? Eh, jsou to intervenční zásahy. My jsme zaregistrovali, že především u některých klastrů navrhuje zpravodaj eh, další intervence. Týká se to především eh, klastru 2, kromě těch eh, stávajících šesti. My bychom dali naopak přednost tomu, jak do stávajícího systému intervencí dát více témat. Uvedu příklad. Už to částečně platí. Pokud jde o kreativní sektory, tak některé z nich se již objevují v těch intervencích pro eh, kulturu. Měli bychom se snažit vyhnout tomu, aby těch eh, zásahů bylo příliš mnoho, jinak eh, to bude nečetelné a bude velice těžké se vznat v tom, kde se budou odhrávat jaké akce. Plně souhlasím s poznámkou, která se týkala agendy STEAM. V realitě se to netýká eh, pilíře dvě, ale toho základu. Jedná se o rozšíření aktivit a sdílení eh, vynikajících výsledků my nadále chceme podporovat eh, to, co se odehrává v rámci Horizontu 2020 eh, v souvislosti s mladými studenty a agendou s tím. Dovolte, abych nezareagoval na váš návrh týkající se rozpočtu. Zaregistrovali jsme tuto poznámku, ale nemám tady mandát, abych se k rozpočtu vyjadřoval. Samozřejmě o, eh, Vítáme vaši podporu v rámci toho rámcového, rámcového programu. A za sebe bych eh, rád řekl závěrem toto. Odkazuji se na instituce vyššího vzdělávání v Evropě, které jste zmínili. Je to technologie, které dáváme přednost před výrazem Evropské univerzity. Ne proto, že bychom nesouhlasili s tou myšlenkou, s tou vlastní koncepcí, ale jistě víte, že tady je iniciativa týkající se sítě evropských univerzit a, rádi bychom zamezili um, zmatku, protože to, co navrhujete vy, má širší záběr, než co má ta iniciativa evropských univerzit. A proto, abychom uh, byli v souladu s tím, co navrhujete ty, vy a co chápete, tak dávám přednost výrazu European Higher Education Institutions, eh, což je širší eh, vlastně pojem, než do kterého spadají ty Evropské univerzity. Tolik za komisi. Děkuji. Děkuji velice. Nyní dostanu opět slovo pan zpravodaj. Pane Morgano, máte tři minuty, prosím. Děkuji za slovo. Dovolte, abych poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří se vyjádřili k tomuto tématu. Všechny jejich poznámky jsem si zaznamenal. A využije je při eh, přepracování pozměňovacích návrhů. Myslím si, že se na to musíme dívat i v kontextu celé odpolední diskuse. Myslím si, že je tady jasný požadavek. Je potřeba udělat určitou kontrolu v polovině období. Poněvadž eh, jinak by se všechno stávalo složitější pro všechny, včetně parlamentu. Platí to i pro komisi. Myslím si, že opravdu záleží na tom, abychom dbali na to, aby obě instituce eh, zde postupovaly adekvátně. Ta poznámka o terminologii není vůbec eh, irrelevantní. Ten výraz sektor, sekta v angličtině je samozřejmě velice široký. A pokud se bude pracovat s takto širokým pojmem, tak bychom mohli mít problém s tím sledovat, jak se daří programům. Když hovoříme o kulturním odvětví, tak hovoříme o určitém jevu, který ne vždycky je dobře definován. Máme zde to odvětví tvůrčí činnosti a kultury. A rozsah tohoto ustanovení, myslím, je mm, poměrně jasný. Musíme nalézt způsoby a prostředky, které umožní otevřít prostor pro synergii a ne jim eh, uzavřít cestu. Pokud hovoříme o institucích vyššího vzdělávání, tak si myslím, že zde musíme hledat, ehm, kam to patří v souvislosti se, se školením. Máme výzkumné pracovníky, kteří pracují pro určitou instituci, a zajišťují eh, kontinuální výzkum. A na druhé straně tady máme startupy, které provádějí čistý eh, výzkum, ale eh, my potřebujeme aplikovaný výzkum kromě čistého výzkumu. Takže když hovoříme o univerzitách, o čem vlastně hovoříme? Je to instituce vyššího vzdělávání. Měli bychom tedy udělat určitý seznam, který by obsahoval veškeré prvky, o které nám jde. Pokud se například objeví nějaká žádost či požadavek, který nebude správně definován a parlament jej odmítne, tak nastane situace, kdy parlament ovádí svoji práci, tedy posuzuje tu, tento požadavek, tu žádost, hledá možnost pro synergii a chce definovat nástroj, který bude potřeba použít. Samozřejmě to musí být v duchu co největší, co nejširší spolupráce. A proto si myslím, že opravdu záleží na tom, aby všichni eh, dbali na to, že se mm, po přesluchu oběma aspektům, které jsou oba eh, relevantní. Nemáme příliš eh, času na to, abychom se věnovali eh, tak úzce odborným aspektům. Máme určitý harmonogram, v rámci kterého musíme ten proces monitorovat. Jsou tady tři evropské instituce, přičemž eh, je to parlament, který zde sehraje roli, která mu náleží. Děkuji. Děkuji velice. Máme za sebou tady i tento bod našeho pořadu jednání. Hůta je 10. září pro předložení pozměňovacích návrhů. Pardon, 5. září 14 hodin. Paní předsedkyně se omlouvá. Dostávám se nyní k dalšímu bodu. Je to Evropská územní spolupráce Interreg. Jedná se především o e, ustanovení, e, které se e, týká vnější činnosti. 10. září v 17 hodin je lhůta pro pozměnací návrhy a 10. října budeme hlasovat o tomto textu a 22. listopadu o tom bude eh, hlasovat výbor. Které eh, paní Mici tady není a proto dávám eh, slovo jejímu kolegovi. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Dovolte, abych prostě přečetl Eh, text, který mi poskytla kolegyně Mici. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych eh, nejprve vyjádřil lítost eh, nad svojí dnešní nepřítomností na vašem jednání. V této souvislosti bych ráda zmínila to, co se tohoto stanoviska, návrhu stanoviska pro program Interreg 2020 až 2027 týká v souvislosti s územní spoluprací a co souvisí také s podporou um, Evropského regionálního fondu pro regionální rozvoj. je potřeba eh, zajistit realizaci eh, kulturního programu. Eh, ta si vyžadu, vyžádá silnou, silnější spolupráci. Pokud jde o další aspekty, tak sem patří také politika rozvoje sportu a ehm, podpora mládeže. Patří sem také kulturní rozměr Eh, přezraniční spolupráce a mezinárodní spolupráce v rámci programu Interreg. Ať už se jedná o regiony Evropské unie a nebo o spolupráci se zeměmi, které jsou mimo EU. Kromě eh, politiky pro mladé lidi a eh, rozvoje kultury mm, jsme samozřejmě proto, aby se spolupráce rozvíjela i na té regionální úrovni, aby byly překonávány jazykové bariéry a aby spolupráce byla účinnější. Oceňuji to, že ehm, jste poukázali také na činnosti související s zachováním kulturního dědictví, inteligentní specializace a modernizace hospodářství, energetiky a zemědělství. Hovoříme tady o sítích pro eh, regionální iniciativy pro kulturu a tvůrčí činnost. Je potřeba propojovat členské státy navzdory jejich eh, lokálním a regionálním eh, rozdílům Program 2021 až 2027 bude rozvíjen v souladu s evropskou politikou soudržnosti pro období 2021 2027. I zde je potřeba budovat um, sociální Evropu, která bude blízká občanům. Je zapotřebí, aby tento program eh, se eh, propojoval s ostatními programy a docházelo k průnikům. Je potřeba eh, podporovat individuální politiku mladých lidí a také mobilitu umělců. To je určité novum v rámci evropských tvůrčích programů, konkrétně evropského programu Kreativní Evropa. Ráda bych vás požádala, abyste eh, podpořili mé pozměňovací návrhy. A to v co nejkratší době, abyste předložili i své nové návrhy. Děkuji. Děkuji pěkně. Eh, pan Morgano. Frakció jelölt eh, Děkuji. Mm. Stínoví zpravodajové, kteří byli za frakce jmenováni, tady dnes nejsou, proto se může přihlásit o slovo kdokoliv, kdo by se chtěl vyjádřit. Chce se někdo vyjádřit? Pokud někdo, vyzvala bych komisi, aby se vyjádřila, pakliže má zájem. Máte zájem? Dobře, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji zejména panu Morkánovi za představení pozměňovacích návrhů paní Mici. Já bych se vyjádřila pouze několika slovy. Doníváme se, že všechny věci, které řeší pozměňovací návrhy, jsou důležité. Komise nemá v zásadě nic proti tomu, co se zde k podstatě navrhuje. Doníváme se, že je důležité zvyšovat povědomí o nejrůznějších otázkách, zejména v oblasti vzdělávání a kultury, o překážkách pro rozvoj regionů, eh, které jsou zapojeny do eh, cílu regionálního rozvoje v Evropě a proto návrh komise zahrnuje eh, různá pravidla pro evropskou teritoriální spolupráci. Tyto konkrétní záležitosti, které jsou zdůrazněny, jsou zmíněny na mnoha místech. Jsou tam některé konkrétní záležitosti a to proto, aby se eh, zdůraznil obecný přístup komise ve snaze o zjednodušení, tak aby ten text byl zkrácen a abychom eh, text zeštíhlili. Je tady celá řada prvků, o kterých si komise myslí, že jsou eh, zahrnuty jakožto oblasti pro podporu v tom současném textu. To neznamená, že komise nesouhlasí s tím, co je navrhováno, ale donívá se, že to není nezbytné, tam uvá- že není nezbytné to tam uvádět, protože už to uh, je v tom uh, stávajícím textu a komise se zkrátka přeje velmi minimalistický přístup k textu. Z minulých zkušeností se doníváme, že to uh, poskytuje právní jistotu zúčastněným stranám a proto bychom si přáli, aby ten návrh byl co nejštíhlejší. Jinak k podstatě mm, bych zmínila jednu věc. To se týká dvou specifických cílů, které mají být doplněny eh, k nařízení ETC. Jeden eh, souvisí se vzděláváním a vzájemným uznáváním certifikátů, eh, diplomů a dalších osvědčení o školení a vzdělávání a ten druhý cíl souvisí s aspektem kulturního dědictví. V tomto případě se doníváme, že v současném návrhu už jsou ty oblasti pokryty. Doníváme se, že jsou to velmi důležité eh, problematiky eh, v rámci eh, specifického cíle bodu 2. Je to pokryto Eh, tam se to eh, týká konkrétně vzájemného uznávání diplomů. A pokud jde o, eh, kulturní dědictví a aspekty mobility pro umělce, a ty další body, které máme v druhém pozměňovacím návrhu číslo 10, se doníváme, že cíle nařízení o Fondu soudržnosti a EFRD jsou síle, které mohou být tedy napříč hranicemi podpořeny, že už to je zahrnuto a proto si myslíme, že není nezbytné tam tyto dva pozměňovací návrhy e, dále uvádět. To jsou e, technické záležitosti, ale je to důležité zmínit, aby ten text e, zůstal přehledný. Děkuji všem vašim poslancům, zejména zpravodajce za stanovisko. Děkuji komisi. A tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu. Příští zasedání proběhne 24. září od 14.30 do 18.30. A já bych ráda požádala kolegy, aby zohlednili, že schůze bude 24. září začínat již 14, 14.30. Děkuji, říká paní předsedkyně a děkuji také tlumočníkům. Příjemný večer.